té Evropu, dokonce i eh, britští konzervativci vám tleskali. Dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat panu premiérovi, děkuji zástupcům komise, děkuji vám za tu rozpravu. Teď se dostáváme k hlasování. Nejprve je to eh, jsou to plenárně eh, zasedání v roce 2013. Pan Kellen, k tomu má poznámku podle článku 74. Děkuji vám, pane předsedo, pane premiére v souladu s naším jednacím řádem bych chtěl navrhnout, abychom odložili hlasování o kalendáři zasedání Evropského parlamentu, protože o tom nemusíme rozhodnout hned dnes. Eh, ten soudní eh, rozsudek Evropského soudního dvora jsme dostali teprve v eh, prosinci, 13. prosince, takže jsme neměli ještě čas si to prostudovat. Nevím, proč se harmonogram těch zasedání prosazuje takto rychle. Neměli jsme příležitost eh, patřičně zvážit všechny aspekty toho soudního rozhodnutí, neměli jsme možnost si získat právní posouzení eh, těchto věcí. Vy, pane předsedo, jste se rozhodl ve vaší moudrosti, že eh, nepřijmete žádný návrh, který by zkracoval nebo prodlužoval o tři až čtyři dny to zasedání. To podle mě neodpovídá tomu rozsudku, takže bych rád od vás slyšel eh, to právní stanovisko, které říká, že je to možné. Většina poslanců ještě neměla možnost se seznámit eh, s tímto harmonogramem, ještě pořád eh, nejsou k dispozici papírové kopie, je to pouze na internetu, takže se vás proč se to prosazuje takto rychle. A potom chci říci, že opakovaně velká většina poslanců hlasovala pro to, abychom trávili méně času ve Štrasburku, abychom jednak šetřili čas, ale i peníze a také emise CO2. My souhlasíme, nebo chápeme, že musíme vyhovět soudnímu rozsudku, ale žádáme o e, odložení hlasování o tomto návrhu, abychom si to mohli dobře promyslet, aby také konference předsedu to mohla ještě jednou projednat a možná, že i rada se jednou rozhodne ukončí stěhování, přesouvání do Štrasburku. Děkuji vám, pane Kelenene. Řečnická doba eh, pro tyto případy je obecně omezená, ale já jsem vás nechal mluvit déle. Eh, chce někdo se vyslovit proti tomuto návrhu? Eh, Děkuji, pane předsedo. Já nesouhlasím s tou teorií o spiknutí, o které hovořil pan Kellenen. Nicméně jménem švédské delegace eh, v naší politické skupině bych chtěl říci, že to není žádný spěch eh, s přijímáním tohoto harmonogramu. Mně přijde téměř totožný minimálně v těch prvních eh, sedmi měsících letošního roku. A proto myslím, že bychom měli také výbor pro ústavní záležitosti dát dost času na to, aby se mohl podívat podrobněji na, to, na ten e, rozsudek. Chce se někdo vyslovit proti tomuto návrhu? Pane předsedo, já bych chtěl položit jednu otázku. Já jsem si přečetl rozsudek a um, termíny na rok 2013 byly tím pádem zrušeny. A protože celý ten rok byl zrušen, když poslyším tady kolega, tak to znamená, že vlastně už od uh, pondělí nebudeme moci zasedat vůbec nikde ani v Bruselu. A, a eh, tím pádem budeme mít tři měsíce na přemýšlení o tom, jak budeme zasedat v roce 2013. Also Děkuji vám, takže návrh zní podle článku 177.4 eh, odložit hlasování pro, pro tento návrh pana Kelenena. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže tento návrh byl zamítnut. Děkuji vám a teď se dostáváme k hlasování. Okay. Also, Dobře, ověříme eh, hlasování elektronicky. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ten návrh byl zamítnut. A teď se dostáváme k hlasování o mm, kalendáři. Bude to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Haben alle abgestimmt? Hlasovali eh, všichni. Tím pádem je tento kalendář přijat, nebo harmonogram. Wer macht das jetzt?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 Je tady eh, to sedadlo pořádně zahřáté. A teď budeme pokračovat se zbytkem hlasování. Nejprve jsem eh, od skupiny EFD dostal žádost o nominaci pana Beldera eh, jako člena delegace pro vztahy s Japonskem, který by měl nahradit pana Mike Netrese. Má k tomu někdo něco? Pokud ne, tak vám děkuji. Podle článku 216 odstavce 4 vás informovat o tom, že nebyla přiložena žádná žádost, žádost která by se vyjadřovala k, eh, opr- k